Um, hello, dear colleagues. Zdravím vás, milí kolegové, dobrý podvečer. Buďte vítáni na mimořádném zasedání našeho výboru tady ve Štrasburku. Podíváme se na návrh pořadu jednání a pokud nemá nikdo žádné námitky, tak považuji návrh pořadu jednání za schválený. Máme tlumočení do 20 jazyků a jako obvykle naše zasedání lze sledovat elektronicky přes aplikaci, stejně tak mohu říci, že se tato schůze webstreamuje. Také bych vám ráda připomněla neformální schůzi s paní Ainy, předsedkyní Koalice vysokých ambic a předsedkyní Republiky Maršalovy ostrovy k nímuž může dojít eh, v rámci návštěvy v parlamentu eh, v souvislosti s eh, rozpravou o odstoupení Spojených států od pařížské dohody. Bude to skvělá příležitost, jak hovořit se zástupcem země, která je velice postižena klimatickými změnami. Také v rámci COP23 v listopadu. Prosím vás, abyste se dostavili v hojném počtu na tuto schůzi, která bude probíhat od 9 do zhruba 10.30 ve středu 14. června. Sešli jsme se na této mimořádné schůzi především proto, abychom eh, aby proběhla výměna názorů s prvním místopředsedou komise, panem Timmermansem. Buďte vítán na zasedání našeho výboru. Určitě jste bezmezně rád, že jste na schůzi našeho výboru, protože si myslím, že téma naší práce je blízké vašim aktivitám a že nám to pomůže Eh, uskutečnit naše přání a naděje do budoucnosti. Víte, že klimatické záležitosti patří k prioritám našeho výboru a se trváme v pilné práci až do konce legislativního období. Víte, že teď se vede trialog na téma ETS. Pracujeme také na téma LULUCF také se jedná o balíčku o odpadech a dalších balíčcích. My si myslíme, že to je velice dobrý způsob, jak komunikovat na veřejnost obsah naší práce, ale zároveň eh, se věnovat další agendě. Těšíme se na rozpravu s vámi a děkujeme, že jste přišel. Když se podíváme na horizontální odpovědnost za udržitelný rozvoj, kterou nesete, tak jsem si, mys- tak jsem si jistá, že určitě se budete chtít věnovat i tomuto tématu. My bychom rádi slyšeli víc o obecném přístupu komise k udržitelnosti a především bychom rádi slyšeli něco o vašich plánech o implementaci uh, udržitelných rozvojových zdrojů v rámci externích politik. Jak víte, náš výbor pracuje na zprávě z vlastní iniciativy o udržitelnosti a právě jsme vyslali delegace na konferenci, Ocean Conference eh, o udržitelných zdrojích 14. Také bychom rádi slyšeli něco o plánované implementaci akčního plánu cirkulární ekonomiky. A také bychom rádi slyšeli něco o strategii v oblasti plastů, protože to je pro nás velice důležité. Nechci zabírat další čas, ale přesto bych chtěla říct, že eh, v oblast práce, v práce v oblasti zdraví a bezpečnosti potravin eh, nás nescela uspokojuje pro pokrok, kterého bylo dosaženo, hlavně co se týká antimikrobiální rezistence. Myslíme si, že je to velice důležité téma a opakovaně eh, jsme už eh, dlouho urgovali, že by měl vzniknout akční plán, který by vlastně eh, navazoval nebo nahradil ten, který doběhl v minulém roce. Myslím, že stále potřebujeme podporu komise, abychom postoupili i v oblasti balíčku veterinárních mm, léčiv. Myslím, že jednání s radou eh, jakoby ustrnula a je opravdu na čase. Eh, takže všechny vás vítám, milí kolegové a pane místo předsedo, jsme rádi, že jste u nás a dávám vám slovo. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Skutečně pro mě se jedná o důležité setkání, eh, protože připravujeme pracovní program eh, příští komise a proto je důležité, abych vyslechl názory vašeho výboru, což je jeden z nejdůležitějších pro eh, společné prohlášení o legislativních kompetencích a prioritách. Vím, že usilovně pracujete na už několika materiálech, pokud jde o ETS e a také pokud jde o balíček odpadu, um, odpadech a také bych se chtěl dotknout uh, um, materiálu Clean Energy for All Package. Ale uh, úvodem bych se chtěl dotknout agendy, která uh, řídí naši vizi a dává také smysl našich, našim aktivitám a to je agenda um, pro rozvoj udržitelnosti 2030 a také rozvojové cíle udržitelnosti. Komise a já osobně to bereme velmi vážně a připisujeme velký význam. Těch 17 rozvojových cílů udržitelnosti jsou velmi důležitým eh, výkonem z hlediska eh, zakotvení mm, eh, ekologických cílů Evropské unie v rámci globální agendy. V listopadu loňského roku jsme předložili naši, od, naši, naši odpověď na agendu 2030 a na rozvojové cíle udržitelnosti. A také se velmi těším už na zprávu e, tohoto výboru týkající se e, našeho sdělení. E, odpověď Evropské unie na agendu 2030 bude obsahovat tři, dvě pracovní oblasti. První je určitá racionalizace a sjednocení cílů, rozvojových cílů udržitelnosti v rámci evropského politického rámce a e, priorit komise komise a za druhé také zahájit určitou reflexi o dalším rozvoji e, naší dlouhodobé vize a e, zaměřit se také na sektorové či odvětvové politiky po roce 2020. Doufáme, že budeme moci rozvinout dlouhodobější vizi v těsné spolupráci s zúčastněnými stranami a také s Evropským parlamentem, radou a členskými státy.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 takže se těšíme na spolupráci s parlamentem, radou a členskými státy. Víme, že Evropská unie se hraje důležitou eh, roli eh, při formulování eh, politik a také regulačních rámců, které podpoří vlády, občany, podniky, aby také povzbudili, respektive podpořili dosahování těchto udržitelných rozvojových cílů a také rozvoje cíle eh, udržitelnosti eh, jsou vlastně naší společnou vizí pro celý svět a ve světle nedávného a velmi nešťastného rozhodnutí administrativy Spojených států vystoupit z pařížské dohody je nesmírně důležité, abychom my v Evropě eh, skutečně zachovali naše odhodlání a jednotu vzhledem k těmto cílům. Současně je tedy nezbytné redukovat zátěž ehm, na životní prostředí a přírodní zdroje. Samozřejmě třetí svět se bude dále rozvíjet a eh, bude samozřejmě také ehm, určitým břemenem pro životní prostředí a ehm, zdroje a proto musíme jít příkladem. Eh, oběhová ekonomika a balíček oběhové ekonomiky je jedním ze skvělých příkladů těchto eh, kroků, protože eh, to přispívá jak k redukci odpadu, ale také k řešení eh, eh, plastiku, plastických hmoty, plastu, odpadu v mořích a nedostatek vody a také se tím zlepšuje efektivnost využívání zdrojů. Proto je také důležité, abychom zaznamenali pokrok do konce roku. Dobré eh, řízení odpadního hospodářství je skutečně eh, všestranně výhodná věc, protože se týká jak ekonomického růstu, tak i tvorby pracovních eh, míst a inovace a také to přispívá k ochraně životního prostředí a boji proti klimatickým změnám. Komise eh, by chtěla eh, zachovat vysokou úroveň ambicí, ambicí pokud jde o celkový balíček na základě ambiciozních cílů, recyklace a také redukce skládek. Eh, panuje eh, dohoda eh, na tom, že některé země potřebují více času k dosažení těchto cílů, ale je také důležité, abychom se vyhli přílišným prodlevám. nekonečné odkládání nemůže být užitečné. Ambicí eh, těchto návrhů eh, není pouze eh, dosažení cílových úrovní, ale také vytvoření pravidel kalkulace těchto úrovní. A je povzbuzující, že jak Evropský parlament, tak i Rada chtějí dosáhnout nejvyšší možného stupně srovnatelnosti a skutečnou vysokou úroveň úroveň eh, v rámci rovných podmínek mezi členskými státy. Eh, tato kalkulační pravidla jak pro recyklaci, tak pro eh, skládky musí být robustní a praktické. Balíček odpadu je také zaměřen na zlepšování možností šířit hierarchii odpadů a dosahovat ambicioznějších cílů. Také bereme na vědomí eh, širokou škálu eh, opatření, eh, které Evropský parlament, ale i komise chtějí dosáhnout. Sázíme na konstruktivní spolupráci obou zákonodárců a učiníme vše, co je v našich silách, abychom uspíšili tento eh, proces a dosáhli co největších a nejlepších výsledků. Ještě bych se chtěl dotkl dalšího mm, důležitého aspektu oběhové ekonomiky, totiž eh, umělých hmot, které představují důležitou oblast našich každodenních životů a hospodářství, ale také si uvědomujeme významný eh, negativní vedlejší účinek. Vysoké procento plastu je spalováno nebo ukládáno na skládky 5 až 10 milionů eh, eh, tun končí eh, v životním prostředí každý rok a tím samozřejmě narušuje naše zdraví, životní prostředí, čistotu oceánu a tak dále bylo prokázáno například, že zátky takovýchto lahví, lahvy jsou odbouratelné, ale tyto zátky představují obrovskou zátěž eh, prostředí v mořích. To bylo vědecky dokázáno, takže máme velký kus práce eh, před sebou. Více než 90% plastu dnes eh, produkuje z původního materiálu a produkce plastu způsobuje více než 400 milionů tun emisí skleníkových eh, plynů. A pokud eh, bude eh, tento trend pokračovat, tak do roku 2050 by to mohlo vystoupat až na 15 globálních ročních emisí uhlíku. Takže potřebujeme skutečnou vizi pro jinou budoucnost a mm, cíl, cílů, které chceme dosáhnout za 10 nebo 20 let. Akční plán také počítá se synergiemi s jinými akcemi, jako například například ekodesign. Ale musíme jít samozřejmě ještě nad rámec těchto aktivit v rámci toho problému s plastu. To znamená, že máme také evropskou strategii o plastech, která by měla být přijata do konce roku. Tato strategie samozřejmě povede k hloubkové transformaci designu plastových výrobků i u produkce, využití a celkového managementu celého životního cyklu produktů. Chci říci, že já jsem opravdu velmi nadšen z toho, že vlastně soukromý sektor se snaží s námi hledat společná řešení. To znamená, že musíme využít ty synergie, díky nimž se nám podaří opravdu vyřešit řadu problémů a doufám, že i tyto nové strategie povedou k vytvoření nových pracovních míst, ne pouze v Evropě. To znamená, že my tady samozřejmě musíme změnit naší vizi, musíme, musíme změnit celý řetězec výroby plastových výrobků. To samozřejmě znamená plastové produkty, které jsou efektivnější, mohou být také recyklovány, tím také snížíme snížíme uhlíkovou stopu, environmentální dopad, zajistíme delší životnost eh, těchto plastů a snížíme plastové odpady. Mikroplasty to jsou samozřejmě eh, hrozivou výzvou pro nás, pro všechny, pro všechny mezinárodní aktéry i pro Spojené státy jako takové. To znamená, že čím dále více států zakazuje tyto mikroplasty. V tuto chvíli také se výzkum, vědecký výzkum velmi věnuje těmto plastům a hledá nové alternativy. Tato strategie se také zaměří na plasty, které jsou biologicky rozložitelné, to znamená, biologicky rozložitelné plasty by mohly být součástí toho velkého řešení, protože chceme zajistit tady udržitelnost. To znamená, my se snažíme tuto strategii připravovat, organizujeme také cílené konzultace, tak aby všichni zúčastnění eh, partneři se také mohli setkat v září tohoto roku a jednat na toto téma. A zcela na závěr, i když už jsme o těch věcech částečně hovořili, tak bych se ještě nakonec zmínil o našich pracovních metodách. Protože já tady nevidím žádný rozpor mezi eh, přísnější regulací a environmentální standardy. To znamená, že tady nejde pouze o postavení se těm výzvám, ale také o nalézání a hledání těch nejlepších cest protože chceme přispět, co nejvíce k agendě udržitelnosti. Minulý týden jsme přijali akční plán týkající se environmentálního reportingu, který by měl také být součástí refitu. To znamená, chceme, aby to byly informace, nebo aby poskytoval tento plán informace, které budou eh, efektivní a budou také k dispozici úplně pro všechny. To znamená, minulý rok eh, mimo jiné eh, jsme se zabývali i eh, směrnicí o ptácích a stanovištích, která také musí být lépe implementovaná, protože bohužel, i když toto nevedlo komisi k tomu, aby navrhla nové legislativní změny, tak v tuto chvíli celý tento proces vlastně vede k tomu, že všechny zúčastněné strany mají lepší porozumění o tom. Takže u, například u těch ptáků a stanoviští v tuto chvíli ta práce nejintenzivnější intenzivně probíhá právě na místní a regionální úrovni, to znamená, ta interakce v tuto chvíli je daleko lepší a aktivnější a díky tomu doufám, že se nám ta implementace podaří. Já se omlouvám, že jsem trošičku překročil svůj řečnický čas, ale v tuto chvíli se těším na to, že budeme i nadále pokračovat. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane komisaři Temrmanci. Já jsem opravdu velmi ráda, že jste se zmínil o tom balíčku týkajícím se odpadového hospodářství, že jste hovořil o cílech tisíciletí. Já děkujeme také panu Krespovi, děkujeme panu Velovi, děkujeme tedy také za to, že vy i nadále poměrně intenzivně podporujete také stanoviska Evropského parlamentu a také si velmi vážím velmi toho, co jste říkal v souvislosti s tím, že potřebujeme udržitelný rozvoj a také eh, cíle udržitelného rozvoje tisíciletí. Eh, to je samozřejmě také vše součástí balíčku Omnibus, ale já říkám v tuto chvíli. Potřebujeme tady ještě dovysvětlit některé věci, abychom lépe chápali vaše záměry, protože v rámci revizí došlo k určitě tým škrtům a proto, abychom vás mohli podpořit, tak potřebujeme to trošičku více dovysvětlit. Myslím si, že dodatečné a doplňkové informace by nám opravdu velmi pomohly. Ale po té, co jsem tedy řekla toto, tak se obracím na své kolegy, kteří jsou opravdu velmi nedočkaví a chtějí jistě vám položit tisíce otázek, takže jako koordinátor eh, bude nejdříve hovorit pan Líze. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane místo předsedo Evropské komise. Já bych rád rád vyzdvihnul právě to, co jste řekl k tématu umělá hmota a plasty. To bych byl samozřejmě velmi rád, kdyby komise k tomuto tématu něco předložila, ale chci eh, se v tuto chvíli také mm, eh, vyjádřit ještě k tomu, co bylo řečeno úplně nakonec. Paní předsedkyni, to, tento výbor není zodpovědný pouze za životní prostředí, ale také za zdraví. A pokud jsem to nevypozorovala špatně, tak Evropská komise po vlastně vstupu nebo nástupu pana eh, Žána Kloda Junckera, tak vlastně nepředložila žádný nový návrh týkající se zdraví, veřejného zdraví a to my vnímáme jako Evropský parlament extrémně kriticky, protože v rámci usnesení vždy chceme také, aby se udělalo něco v oblasti um, antimikrobiální rezistence, to už jste také velmi krátce zmínil, ale když to trošičku přiostřím, máme tady na, eh, na, stolu, na stole návrh komise, který velmi vítáme, ale já se ptám, zda ve chvíli tedy, kdy v budoucnosti se budou vyrábět nová antibiotika pro zvířata, to tedy je v tomto návrhu. Ale ve chvíli, kdyby mělo jít o nová antibiotika pro lidi, to znamená humánní antibiotika, tak tady nemáme žádný návrh. A ve chvíli, kdy budeme chtít hovořit o tomto tématu, tak samozřejmě potřebujeme inovace a také ještě hlubší vědecké údaje z výzkumu. To na tom se jistě shodneme. My jsme, eh, tedy z časového důvodu nebudu tady vyjmenovávat všechny naše návrhy, které jsme předložili, ale myslím si, že je to velmi důležité a ve smlouvách je to také zakotveno. To znamená, my tady samozřejmě máme eh, naše pravomoci v oblasti zdraví, máme tady také právní základ, na které můžeme stavit a předkládat naše návrhy a pokud byste se zeptal našich občanek a občanů, eh, co by si asi nejvíce přáli, tak těžko vám asi řeknou, že chtějí legislativní reformu nebo vysoký hospodářský eh, růst, ale všichni na tuto otázku odpoví, já chci zdraví, zdraví. A proto tady si myslím, že i komise by měla být daleko zodpovědnější a přebírat eh, tu zodpovědnost. Děkuji, děkuji, souhlasím s vámi, pane Líze a paní Dali bude hovořit jako další. Děkuji, děkuji pane, paní předsedkyni, děkuji pane místo předsedu, děkuji také za to, že jste nastínil tady priority Evropské komise, které sdílíme s komisí. Nicméně já bych se ráda zaměřila ještě na další bod, který vy jste ve svém projevu nezmínil. To znamená, že doufám, že se tady do toho budeme muset trošičku ponořit. Glyfosáty. Glyfosáty se přetavily do velmi politické otázky, protože tady v tuto chvíli ještě nemáme nemáme nic o, o v podstatě, nemáme tady průkazné informace o karcinogenním charakteru glyfosátu. A i když je pravda, že ty argumenty máme na obou stranách. Jenže budeme toto, tento argument, to znamená, že neexistují ještě průkazné vědecké materiály, vnímat jako jediné, na čem budeme stavět naše rozhodnutí, protože komise k tomu zaujala zcela jasný postoj. Vy jako zodpovědný člověk za refy, tak chci se zeptat, mohli byste něco tedy říct k tomu uh, refitu, to znamená, jakým způsobem se tedy budete stavět uh, k těm specifickým opatřením, které se týkají transparentnosti a také kontroly vědeckých eh, studií právě i v souvislosti s glyfosáty. A teď uh, Eh, co se týče EKY a EFSA a eh, eh, karcinogenním vlastnostem glyfosátu, tak tady tyto dvě agentury poskytují poměrně spochybnitelné informace a proto já chci vědět, jakým způsobem vy tedy chcete potvrdit validitu a správnost těch závěrů, ke kterým došla EKA a EFSA. Děkuji, paní Dálí. A jelikož tady není nikdo za EKA, R. A tak přejdeme k Alde. Paní Bilde, děkuji, děkuji. Já se omlou, já tady omlouvám pana Berga Jana, který tady nemůže být, že budu hovořit jeho jménem. Dvě věci, dvě věci, budu tady trošičku opovážlivější, ale budu snažit se hovořit co nejstručnější. Co se týče strategie biodiverzity a environmentálního či biodumpingu. Vy jste hovořil samozřejmě o environmentálních e, otázkách, ale co se týče té strategie biodiverzity, tak eh, ta má v tuto chvíli to v podstatě to období do roku 2020, ale co se týče těch konkrétních opatření, mohli byste k ním něco říct, jak tedy tato strategie probíhá, jakým způsobem probíhají měření, dosahujeme mm, těch cílů v rámci také stanoveného časového eh, harmonogramu, protože to, co slyšíme od environmentálních organizací a to ze všech koutů Evropy, tak je to to, že dochází ke katastrofální ztrátě biodiverzity a to všude v Evropské unii. Takže to byla první otázka a za druhé druhé, co se týče environmentálního dumpingu, tak my se samozřejmě v tuto chvíli zamýšlíme také nad dopady Brexitu. Pro ty, kteří to nevědí, máme nového eh, ministra, skalního zastánce eh, Brexitu a je mimo jiné tady v eh, ministru, tuto chvíli ministrem životního prostředí. Když byl ještě kdysi ministrem pro vzdělávání, tak chtěl, aby environmentální studie nebyly na studijním programu na školách. To znamená, že je opravdu extrémně protienvironmentální v podstatě, co znamená, že v podstatě my chceme, aby eh, se zajistilo to, že cokoliv bude přijato novou vládou, v podstatě nebylo biodumpingem. To znamená, že se nebude vyhýbat, nebude v podstatě v tuto chvíli jaksi podkopávat to, na čem jsme se eh, dohodli. Aby v podstatě nepostupoval stejně jako Trump, který v podstatě tvrdí, že klimatické změny, změny jsou lží. To znamená, že mm, my jsme si samozřejmě vědomi toho, že to vyjednávání s ním bude velmi složité, ale chceme v podstatě zajistit, že on nebude tím, který bude stát za biologickým či biologickým biodiverzitním dumpingem na globální úrovni. To je vše. Děkuji. Paní Biata. Za frakci GUE paní Konečná. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, děkuji, vážený pane komisaři, že jste si na nás dnes udělal čas. Pane místo předsedo komise, eh, já budu vycházet z toho, co jste řekl a myslím, že jsme a snad i vy v té své řeči když si to zesumarizuju, tak, tak tam vidím jeden zásadní problém. My přijímáme novou a novou legislativu, ale nejsme schopni implementovat tu současnou. Chybí nám akční plány, chybí nám implementace v členských státech a přesto pořád připravujeme další a další. A já si myslím, že to takhle dál nejde. Protože přece nemůžeme si říct, že to, že něco není implementováno, tak to přebijeme něčím, co bude víc a já bych se vás chtěla zeptat, co jako místo komise hodláte dělat pro toto, protože bez toho, aby za prvé byla implementace v členských státech a za druhé, aby vy jako komise jste plnili svůj úkol v rámci akčních plánů a jejich přípravy. A netýká se to pouze antimikrobiální rezistence, netýká se to pouze e, oběhového hospodářství, týká se to toho, že nám chybí akční plány na HIV, na tuberkulózu, na žloutenku, na neskutečné množství věcí, tak bez toho se prostě dál nepohneme. A my místo toho, abychom si sedli a rozumně se na to podívali a řekli si, že se musíme zaměřit na to, kde je problém s tím, že vlastně nekonají jak členské státy, tak komise, tak neustále to přebíjíme dalšími a dalšími tématy. Takže já bych chtěla slyšet odpověď na toto. A protože nyní musím jít hlasovat do jiného výboru, tak mi věřte, že si to na streamu poslechnu a moc se na vaši odpověď těším, ale bohužel se omlouvám, ale v tuhle chvíli musím odejít na výbor, kde mě čeká důležité hlasování, na které musím být, ale předpokládám a doufám, že tu odpověď uslyším v pozitivním duchu. Děkuji, paní Konečná. Teď pan Eichhout, zelené. Děkuji. Děkuji panu místopředsedovi Timmermansovi. Rád bych eh, hovořil o endokrinních disruptorech, protože tohle téma také zabírá hodně naší energie protože je s tím spojena ta agenda zlepšování právní úpravy. Původně se to využívalo jako určitá výmluva, jak eh, dělat EIA pro vědecké projekty spojené s endokrinními disruptory a opravdu je tady ta, to pravidlo ECJ, které nakonec ukázalo, že komise nedrží své slovo a vlastně nesleduje ty vědecké důkazy. Tedy rozhodnutí soudního dvora bylo, že se má pokračovat v práci a zatím Stále nemáme ani návrh komise. Ano, byl tady ten prapůvodní návrh loni, červen 2016, ale dokonce i tam se komise snažila měnit zákony v rámci aktu přenesené pravomoci. Snažila se změnit znění tam, kde jiní řekli, že komise přesahuje svůj mandát. Tedy máme rozhodnutí soudního dvora právní služba řekla, že komise jde přes hranu. A máme tady zájmy firm, které nechtějí být identifikovány s tím, že jejich eh, endokrinní disruptory mají zničující vliv na lidské zdraví. Tedy já se ptám, můžeme si být jisti, že komise přijde s návrhem vědeckých kritérií pro endokrinní disruptory? My na to léta čekáme. Soudní dvůr rozhodl víc než před druhým rokem ale neměl by se měnit právní text nějakými zadními vrátky přes aktiv přenesené pravomoci. My opravdu potřebujeme vaši energii, vaše úsilí v tomhle, protože my máme pocit, že se tady dějí prapodivné věci. Pokud by zlepšování právní úpravy Better Regulation mělo změnit svůj image, tak něco takového by se opravdu dít nemělo. Děkuji. Děkuji, pane Jekaute. Paní Jordana jako poslední. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, 25. října 2016 eh, pracovním programu pro rok 2017 komise řekla, že chce udělat něco pro cirkulární ekonomiku a eh, že by v souvislosti s tím se mělo do životního prostředí dostávat méně plastů. Tedy jak to, pane komisaři, je s konkrétním programem? Můžete říct něco přesnějšího? Jak chcete vidět ten krátký eh, okruh života plastů? Jak to vidíte tedy přímo na místě? A pak ty investiční plány směrem k Africe nebo evropskému sousedství, potírání těch eh, hlubokých důvodů migrace. Jak to udělat s růstem a udržitelným rozvojem tam? Můžete být konkrétní, jak se má ten plán implementovat konkrétně? No a ještě víc. Komise by ráda optimalizovala. Optimalizovala příspěch k udržitelnosti. Jak to chcete uvést do souladu s tím, že první cíl má být neomezený růst produktivity? podle článku 39. Tedy jak to má, jak to bude fungovat větší produktivita v zemědělství a zároveň chránit zdraví Evropanů před pesticidy a geneticky modifikovanými organismy. Jak je to slučitelné? A potom letectví a emise a mezinárodní dohoda. ICAO, je to pro vás legitimní organizace v této oblasti? Nebo si myslíte, že EU je tady legitimnější k tomu, aby něco učinila? Děkuji. Děkuji. Tohle je první kolo otázek, které jsme tímto uzavřeli. Poprosím pana místopředsedu, aby odpověděl. Pokusím se odpovědět na všechny tyto otázky. Pokud se mi to nepodaří, tak slibuji, že se sem vrátím a odpovím. Některé ty otázky byly opravdu velice konkrétní a, a, a přesné, takže ty pak eh, odpovím na ně záhy písemnou formou. Ale začal bych otázkou péče o zdraví, zdravotní péče. Máme velký legislativní rámec, který zajišťuje bezpečnost potravin. Nedávno jsme Eh, přijali rozhodnutí o, o nových potravinách a mnoha další. My se teď soustředíme na implementaci, jak chceme pokračovat eh, v tom, že zajistíme bezpečné potraviny na trhu EU. V oblasti zdraví bude brzo přijat akční plán o antimikrobiální rezistenci, kde budeme pokračovat, zdokonalovat svůj boj s touto rezistencí. Doufám, že to je tím směrem, co pan Líze chtěl. Také zpracujeme na um, bezpečných technologiích a doufáme, že tady dosáhneme ekonomii. Neměli bychom podceňovat množství investované práce. Teď také pracujeme na směrnici o tabákových výrobcích, o přeshraniční zdravotní péči, o přeshraničních zdravotních rizicích Samozřejmě mnoho z toho, co děláme, je podpora členských států v jejich politikách a akčních plánech, protože my tady máme jenom omezenou kompetenci, to jsou nelegislativní nástroje, poskytujeme sítě odborníků, sdílíme osvědčené postupy a vnímám stále rostoucí připravenost členských států a opravdu to vnímám jako velice užitečnou věc. Ke glyfosátům. Závěry EFSA a EKA, že glyfosáty by neměly být klasifikovány jako rakovinotvorné látky, je podle mě v souladu s rozhodnutím mnoha jiných orgánů uvnitř i mimo EU, včetně orgánů v Kanadě, Austrálii, na Novém Zélandě, Japonsku a také spojené organizaci eh, pro potraviny a zdraví. Jediná věc, jediná kotva, kterou opravdu máme, je vědecká, jsou vědecké důkazy a eh, pokud eh, z důvodu nějakých emocí nebo něčeho jiného bychom vědecké důkazy odložili stranou, tak si myslím, že to by nebyl správný směr, kudy se ubírat. 16. května bylo rozhodnuto, že komise začne znovu diskuze s členskými státy o tom, jak eh, na dalších deset let upravit glyfosáty. Budeme se opírat o nejnovější stav vědeckého bádání. Budeme spolupracovat s členskými státy, abychom našli nějakou dohodu s maximální možnou podporou a zároveň maximální možnou ochranou lidského zdraví a životního prostředí. To se musí opírat o vědecká data, musí to být právně čisté. Samozřejmě, pane Jikoute, musí to být právně čisté. Lhůta pro rozhodnutí o glyfosátech je 6 měsíců od té co bude přijato formální stanovisko EK s komisí. Říkám-li stanovisko, tak si myslím, že to bude předáno koncem tohoto měsíce. Diskuse s členskými státy by mohla proběhnout v létě a finalizovat to budeme na podzim, než se to dostane k hlasování. Co se týká strategie k biodiverzitě, akční plán Natura, Vedl jsem o tom dlouhou rozpravu minulý týden se zástupci regionů a lokálních a regionálních úřadů a orgánů. Tam planují, panují obavy o biodiverzitu napříč celou Evropou. Lidé z toho mají velké obavy, protože vidí, že se to děje přímo v jejich okolí. Tak si myslím, že bychom potřebovali dbát hlavně na implementaci. Musíme uskutečnit opatření a v akčním plánu, který jsme předložili minulý týden. Ti lidé v reálu zatím ještě nevidí dopady a výsledky. Takže to bychom měli dělat v úzké spolupráci s členskými státy a s regionálními a místními úřady. Ekologický dumping, to je opravdu věc napováženou jako dopad politických eh, rozhodnutí. Bohužel se to netýká jenom členské státu, členských států, které chtějí opustit EU, tedy jednoho členského státu. Bohužel se to odehrává i v některých eh, členských státech. Dokonce někdy je legislativa a eh, je vidět, že údajně je ovlivněna nevolenými bruselskými byrokraty a někdy to nechtějí akceptovat. Takže to určitě si zaslouží naši pozornost. Říci o ekonomickém dumpingu, že je to ve prospěch ekonomiky, no to je víc než hloupé. Hodnocení, který máme v západ, které máme v západním světě, vychází z toho, že nemů, nemůžeme mít ekonomiku, která se stane břemenem pro další generace nebo pro životní prostředí. Pokud by z toho mělo být břemeno pro životní prostředí, tak musíme transformovat ekonomiku, protože musíme zmenšovat dopady ekonomiky na životní prostředí. Hm, politiky, hm, no víte, kdysi jsem slyšel, že politika chtěla oživovat těžební průmysl a nestarala se o čistou novou ekonomiku ani o nová pracovní místa pro horníky, takže situace pro ně byla horší. A vím, jak je to všechno bolestné, vím, jak ty reformy bolí a jsem ale hluboce přesvědčen, že bez takových eh, reform věci budou pro všechny jenom daleko horší. Lidé mimo EU Eh, to zažívají, ale zažívají to i někteří v našich členských státech. A paní Konečná se ptala na to implementaci. Já bych chtěla ujistit, že sledujeme i závazky, které máme. Snažíme se, aby členské státy dodržovali rozhodnutí, které sami, která sami přijali a komise také ukáže svou vůli, že zahájí ony procedury pro porušování smluv, pokud to bude jediný nástroj, který nám zbyde. Já si myslím, že to je otázka týkající se naší budoucnosti. Nejde o nějaký luxus nebo nastavbu, ale je to naprosto základní věc týkající se každého ekologického modelu. Musí to být eh, součást všeho, musíme chránit své životní prostředí. To chci říct zcela jasně. Endokrinní disruptory, to je velice podrobná otázka. Pan Eckhout se na to ptal a upřímně musím říct, že teď nemohu odpovědět v plném rozsahu, ty informace se sebou prostě nemám. My se snažíme spolupracovat s členskými státy, chceme, aby kritéria byla přijímána. Vaše otázka byla tak konkrétní, tak bych vás nechtěl odbít nějakou takovou jakž takž odpovědí, to znamená, že vám odpovím písemně, precizně, pokud vám to nevadí. Paní Donáno, velice konkrétní otázky související s tím, jak se zajistí, že i lokálně mohou vznikat sítě, které budou bránit vzniku odpadu. Já si myslím, že to je jedna z nejúžasnějších věcí, které se odehrávají v našich společnostech. Co se týká energií, tak je to stále osobnější, stále lokálnější, stejně tak jako odpadové hospodářství. Musíme být v situaci, kdy se o tom bude diskutovat a musí to být součást většího plánu, ale musí se to organizovat lokálně, když jste zmínili zemědělství a budoucnost CZP, tak nebudeme schopni posilovat biodiverzitu, zajistit udržitelnou produkci potravin, zajistit péči o životní prostředí, pokud nebudeme mít plnou spoluúčast farmářů po Evropské, napříč Evropskou unii. Nemůžeme dělat nic proti farmářům, oni musí být součástí toho všeho. To je zásadní strategie pro udržitelný rozvoj, greening, SZP a je třeba zahrnout do toho i zemědělce napříč přes celou Evropu. Ano, poprávu jste řekla, co je zmíněno ve smlouvách, co se týká uh, cílů SZP, ale tyto cíle, tak jak byly formulovány ve smlouvách, musí být implementovány dnes jinak, než se implementovaly před 50 letech. No svět se změnil. Musí uživit víc lidí a musí to dělat způsobem, který bude udržitelný s tím, jak funguje příroda, abychom ji nepřeválcovali. Jde tady o bezpečné potraviny pro evropské občany, ale to musí být všechno ekologicky únosné. Jiná cesta prostě není. Já jsem o tom hluboce přesvědčen. Já nevidím moc, jak otázka migrace, tak jak jste to formulovala, s tím souvisí, ale řeknu vám, jak já to vidím. Většina migrace je způsobená ekologickým ekologickými problémy, dezertifikací velkých částí Afriky. Spousta z toho je, a já nikdy nehodlám akceptovat, ty vědecké důkazy jsou tak přesvědčivé, že tohle je způsobeno lidskou aktivitou. A neseme společnou odpovědnost, musíme bojovat s dezertifikací Afriky, Musíme nabízet možnosti zavlažování, možnosti udržení biodiverzity. To jsou faktory, které vedou lidi k tomu, že migrují do jiných částí světa, včetně do Evropy. Takže tady je, jestli je propojení mezi migrační a ekologickou politikou, no naprosto ano. Když se podíváme na nedostatek vody a jeho vliv na migrační toky, a migrační tlak, který je na nás vyvíjet a který vede k úmrtí tolika lidí ve středozemní moři, tak to propojení naprosto přísné, musíme se toho naprosto přijme a musíme se toho být vědomi. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám mnohokrát. Myslím, že jste velmi dobře reagoval na nadnesená témata. Nevím, jestli to bylo uspokojivé pro všechny, ale Dotkl jste se skutečně všeho, co zde zaznělo. Nyní zahajují druhé kolo eh, dotazů ze strany kolegů. Jako první se hlásí pan Belet. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pane místopředsedo, Paříž, pařížská dohoda poté, co se stalo eh, ve Washingtonu a nejenom, že odstoupili hlavní hráč, ale jsou tady starosti, jak zaručit globální rovné podmínky do budoucna tyto starosti se zintenzivnily. Samozřejmě, že nedávno eh, v posledních dnech eh, bylo předloženo mnoho nápadů. Eh, je samozřejmě lákavé zavést v Evropské unii daň, uhlíkovou daň, ale myslím, že to není nejlepší nápad. Měli bychom zvážit jiné nástroje, například mechanismus zapojit země, které nerespektují závazky v rámci Paříže, zahrnout je do evropského systému obchodování s emisními povolenkami, o tom jste v úvodu hovořil. My jednáme o reformě ETS a minulý týden Financial Times napsali, že jakýkoliv mechanismus pokrývající dovody by byl příliš eh, komplikovaný, ale současně je to přesně to, eh, co dělá nyní Kalifornie. Předložili to před několika týdny v únoru v rámci reformního návrhu pro kalifornský stát. To znamená, je to jakýsi program obchodování s uhlíkovými eh, emisemi. Pokud tedy oni mohou takovýmto způsobem uvalit určité eh, eh, uhlíkové daně, tak v rámci Ameriky, tak by možná i Evropská unie mohla nalézt určité pružné řešení. Nemyslíte si, že bychom měli začít uvažovat o tom a případně eh, se napojit pak eh, i na eh, systémy, které již existují v jiných státech globálně, například v Kalifornii, abychom nalezli řešení, a abychom ty podniky, které chtějí exportovat do Evropy pod stejný, stejnou střechu nebo do stejného rámce. Děkuji. Děkuji vám, pane Belete. A nyní má slovo pan Panil. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych se také rád ještě jednou zmínil pana Trumpa a COP21 co by pozorovatel vím, že pařížská eh, dohoda eh, nyní tedy eh, bude existovat bez Donalda Trumpa, ale nikoli bez USA. Zjistili jsme, že mnozí v Americe vůbec nebyli srozuměni s Trumpovým rozhodnutím. Americká administrativa je nyní konfrontována eh, skutečně hnutím proti Trumpu. Eh, například eh, Michael Ford napsal dopis OSN, kde hovoří, že USA jsou stále ještě na palubě. To znamená, že jsou připraveni do roku 2020 redukovat skleníkové plyny v souladu s Obamovým závazkem. Jako zpravodaj pro COP21 v regionech a evropských městech musím musím říci, že eh, regionální organizace lokální též mají mnohem více kompetenci než národní, pokud jde o boj proti znečištění ovzduší a také eh, provádění nových pravidel. Po mém soudu musí Evropská unie velmi rychle zahájit spolupráci na tří úrovních eh, s podniky, se státy a také s eh, americkými eh, státy. Eh, a tady se chci zeptat, zdali máte už určitou představu o časovém harmonogramu, abyste tyto vztahy s americkými státy, městy, organizacemi a podniky v USA postavili na pevnou půdu, tedy s těmi subjekty, které chtějí dodržovat dále pařížskou dohodu. Děkuji vám, pane místopředsedo, za eh, vaši prezentaci. Děkuji rovněž za podrobnosti, které jste nám eh, sdělil. Já bych se chtěl ještě jednou zmínil o pařížské dohodě a eh, volbě prezidenta Trumpa vycouvat z ní. My samozřejmě musíme nyní zvážit, jaké to bude mít dopady. Možná ty dopady nebudou ani tak zničující. Evropská komise jež předložila eh, legislativní balíček pro oběhové hospodářství, ETS a tak dále. Ale vy jste také příslušný pro přípravu nového pracovního programu Evropské komise. Co zamýšlí Evropská komise učinit, aby proces provádění pařížské dohody dále rozvíjel, dále podpořila? Eh, jaké jsou tedy jednotlivé priority nebo eh, témata eh, pracovního programu Evropské komise? Dostaneme-li včas informace od Evropské komise o tom, co skutečně hodlá učinit, tak kdybychom byli sto i zde v parlamentu, eh, o tom pouvažovat a případně to doplnit našimi návrhy. Děkuji vám. Děkuji a nyní má slovo paní Bonafé. Děkuji, pane místo předsedo. Já bych chtěla také navázat na stávající téma eh, pařížské dohody, které se nás hluboce eh, eh, týká. A ráda bych k tomu doplnila ještě jeden krůček. Věc se má tak, že a zaznělo to také na G7 v Bolonii. kde eh, byl summit prezentován jako G6 plus 1, protože se hovoří o odchodu Ameriky eh, z tohoto rozhodnutí. Takže myslím si, že Evropská, musí, eh, Evropská unie musí nadále vést tento proces. Hovoříme o nízkouhlíkové společnosti, ale nejde pouze o technologie a hospodářství, protože čím dříve na to najedeme, tím větší úspěch v odbytví který budeme mít. Abychom byli věrohodní jako Evropané, eh, nestačí pouze si cíle vytyčovat, ale je nutno jich docilovat a jako pragmatická organizace musíte zajistit, abyste vytyčené cíle skutečně eh, eh, dosáhli. Když se podíváme na evropský rozpočet vyčleněný na investice do této oblasti, tak by snad bylo záhodno podívat se na projekty eh, veřejných zpráv, energetickou účinnost na školách, eh, mobility a tak dále. Nemělo by to být nebo nemohlo by to být případně vyčleněno z rozpočtových kalkulací. Co si o tom myslíme? Děkuji. A nyní další pan poslanec. To je malé překvapení pro mě říká pan poslanec. Děkuji vám, pane místo předsedo, já eh, si velmi vážím, že jste si toto téma vybral. Mám velice konkrétní otázky a dovolte mi, abych je sformuloval eh, ve své mateřštině, totiž v mm, maďarštině. Když pan mm, předseda Juncker byl zvolen, eh, tak učinil jeden slib a sice, že eh, rozhodovací proces v Evropské unii bude demokratičtější. Eh, možná, eh, že je to, je to určitě složitá otázka, Hovoříme tady o geneticky modifikovaných organismech a hovoříme také o třech eh, druzích eh, látek, které eh, podléhají autorizaci v rámci EU. V roce 2016 v listopadu parlament tyto hm, autorizace nebo povolení velkou většinou odmítl a na radě ten návrh eh, se také nesetkal s kvalifikovanou většinou členských zemí. Je tedy eh, zjevné, že většina členských zemí Evropské unie se staví proti vydávání povolení pro tyto geneticky upravené produkty. Mě by eh, velice zajímal váš osobní názor na věc. Vím, že respektujete uh, Eh, procesy demokratického rozhodování, ale zajímala by mě vaše osobní eh, mínka k tomu. Děkuji, pan Donc, Děkuji. Děkuji, pane místo předsedo. Děkuji, že jste nás dnes eh, navštívil. Já mám zřejmě špiony v místnosti, kteří mi řekli, že jste už eh, pronesl velmi zajímavé eh, připomínky k cílům udržitelnosti. Já jsem zpravodajem pro toto téma a tady je velice mnoho zajímavých návrhů komisí, komise a je dobře, že mm, mm, vy budete tomu předsedat. Eh, my máme několik otázek, například týkající se fóra mnoha zúčastněných stran. Jsme velmi rádi, že tady bude i horizontální pracovní přístup, ale potřebujeme skutečný proces konverzace, dialogu mezi jednotlivými zúčastněnými stranami všech úrovní a organizacemi Evropské unie. Můžete eh, nám dát určitá ujištění o konkrétních příkladech, jak by toto fórum mělo pracovat a jak chcete eh, těch cílů dosáhnout? Pan Florence, děkuji. Ano, děkuji. Já bych se také ještě chtěl zmínit o panu Trumpovi. Um, on je pro mě ekologickým ajatoláhem pokud Evropská unie právě v otázce klimatické politiky bude skutečně um, pečlivě eh, pracovat, pak eh, průmysl bude skutečně inovativním a americkému průmyslu nezbyde nic jiného, než skutečně jednat obdobně, bude-li se chtít udržet na světovém trhu. Takže eh, Trump je skutečně eh, velmi mrzutou záležitostí, ale neměli bychom eh, propadnout v nějakou strnulost, ale měli bychom pokračovat v naší politice. Pak nás budou následovat i ostatní. A konec konců jsou tady i americké církve, které jsou velmi angažovaní. Pane místo předsedo, váš projev se mi velmi líbil. Vy jste uvedl 17 bodů, cíle udržitelnosti a pak jste zmapoval stávající situaci a, mm, ale mm, pro mě se ten kruh neuzavírá, protože e, v tom kruhu je velmi mnoho mezer a e, možná, že jsem to zcela nepochopila, proto mám e, několik otázek. Jednak otázka čistoty ovzduší je velmi důležitá, flora, fauna, habitat, k tomu máme akční plán, ale co se v něm skutečně praví, jak máme postupovat. Stížnosti, které zaznamenávám z mé země, vůbec nejsou promítnuty do tohoto dokumentu dokumentu, do akčního plánu a co by zemědělce mě zajímá i otázka eh, ochrany rostlin. Já myslím, že potřebujeme novou generaci eh, pesticidů. Eh, eh, zákaz neonikotinu nebo nikotinidu bych nejraději vyhlásil už dnes, ale já myslím, že musíme dát najevo průmyslu, že nyní potřebujeme novou generaci pesticidů, které nebudou závislé na vodě. Já to dobře znám, toto odvětví. Prostě potřebujeme naprosto nové prostředí prostředky a to prodloužení, které jsme učinili před třemi eh, roky, to znamená opakované prodlužování, eh, mm, to je skutečně smrtelný hřích. Potřebujeme naprosto novou generaci. A pak eh, ještě zemědělci samotní. K tomu také musím něco říci. My tady máme určitý problém uvědomělosti i um, týká se to i mých kolegů. Já bych vás prosil v rámci té strategie udržitelnosti také podporovat to uvědomění. U těch mladých to funguje eh, lépe, u těch, kteří jsou v mém věku, je to katastrofální. Takže obracejme se více na ty mladé, vysvětlujme jim, eh, kam chceme jít, jaké cíle jsme si vytyčili, pak budou spolupracovat. A pokud je o ty ambiciozní cíle, myslím, že emocionálně ubíjet zemědělce mm, to k ničemu nepovede. Je potřeba je vzít za ruku, je skutečně doprovázet, pomáhat jim a pak eh, to pochopí. Tady už skutečně mám větší naději. Děkuji paní Harms. Děkuji. Já bych se chtěla zaměřit na otázku týkající se eh, konvence nebo úmluvy z Arhusu. Eh, ten výbor pro dodržování pravidel z Arhusu v eh, březnu 2017 konstatoval, že Evropská unie porušuje článek 9 konvence z Arhusu. To jsou ustanovení o spravedlnosti a byla jsem překvapená, mm, když jsem se dozvěděla, že e, žádný subjekt nikdy neobdržel možnost e, promluvit před Evropským soudním dvorem, aby získal e, tedy slyšení. Nálezy komise budou nyní předloženy ke schválení na setkání účastnických stran úmluvy Arhusu na šestém zasedání v září 2017 a od vzniku výjimku eh, mechanismu dodržování pravidel v roce 2002. Hlavní zjištění výboru byla vždy schválena členy tedy na eh, setkání eh, signatářských stran s podporou EU. Co Evropská unie učiní v tomto případě, když tedy sama má co dočinění nebo je obvinována z nedodržování? Děkuji vám. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane předsedo. Jeden z problémů před naším výborem je LULUCF, to znamená lesnictví a změna užívání půdy. Tady jsou e, určité nezhody, ale zhoda panuje v tom napříč e, frakcemi, že potřebujeme sázet více stromů, protože pohlcují CO2 a za druhé musíme skutečně více stavět e, z dřeva a to má dvě výhody. Jednak tedy eh, to eh, podporuje pohlcování CO2 a je to dobrá náhrada betonu. Vy jste předtím zmínil, že plasty eh, způsobují více než 10 CO2 na světě světě a nyní čelíme situaci, kdy výroba betonu vydává do ovzduší více než 2% CO2. Takže co lepšího tady máme než dřevo? Jeden z problémů, které to hatí, eh, jsou ale eh, určitá, určitá protipožární opatření. Eh, lidé se obávají, že tedy dřevo je vznětlivé. Dále, ale měli bychom možnost používat laminované dřevo, které by ale bylo odolnější. Je zajímavé bavit se s požárníky, kteří by se obávali eh, neobávali vstoupit do hořící eh, dřevěné budovy, protože tam je eh, předpovídatelné, kdy se ta budova zřítí na rozdíl od betonové budovy, kde to nelze předpovědět. Zajímavé je, že v USA tedy se tímto již zabývají. V Portlandu vznikl již mrakodrap, ale není nejvyšší. Nejvyšší eh, je mrakodrap, eh, dřevěný mrakodrap v Rakousku. Takže moje otázka je eh, jasná. Podpořil byste výstavbu ze dřeva jako jeden z prostředků boje proti klimatickým změnám. Děkuji. A nyní otázka na další kolegy přítomné v místnosti. No uh, Nikdo? Nikdo? Dobře, takže tímto jsou všechny otázky vyčerpány a pane komisaři, máte slovo. Děkuji, děkuji paní předsedkyně a dovolte mi, abych tedy zareagoval na všechny ty otázky, které mi byly položeny. Je jasné, že mnozí z vás se zaměřili na pařížskou dohodu a na to, jakým způsobem my chceme zajistit, aby pařížská dohoda byla úspěchem a to i přes to vystoupení USA na základě rozhodnutí pana prezidenta Trumpa. My jsme vyjádřili zcela jasné zklamání nad tímto rozhodnutím. Nicméně nás to ale může také eh, povzbudit eh, a tím mám na mysli, že vidíme to opravdu pevné odhodlání prakticky ze strany všech eh, dalších eh, zemí na celém světě. A kromě toho i v USA je tolik mm, dalších jaksi stran. Já jsem viděl v New York Times opravdu velikánskou reklamu, v rámci níž vlastně bylo tam vyčísleno, kolik velkých severoamerických podniků a společností se vyjádří vyjádřilo pro pařížskou eh, dohodu, což je v podstatě jaksi taková deklarace, která v rámci USA není zase tak běžná. To znamená, že tady v podstatě je, je to také jiný pohled na věc. Pro většinu lidí i v USA ve chvíli, kdy jsou součástí světa biznesu nebo pokud jsou tedy součástí lokální či regionální administrativy, no tak to jsou v podstatě, eh, tam najdete spoustu lidí, opravdu spoustu lidí, kteří chtějí být součástí tohoto celosvětového partnerství. Možná, že je to i jaksi výzva pro nás, eh, že musíme eh, budovat nová partnerství, která se nebudou odehrávat či podepisovat pouze na eh, úrovni státní. Proč neuzavřít partnerství s Kalifornií? A já si myslím, že tady vyvstávají opravdu skvělé možnosti nových partnerství mezi Paříží a Pittsburghem. Proč ne? Proč ne? To znamená, že ono opravdu je zajímavé to, že vlastně co se týče pařížské dohody, která z právního hlediska není asi úplně nejsilnější, tak je to v podstatě opravdu velmi silná deklarace ze strany naprosté většiny světových eh, států, která může tedy také vést eh, v podstatě k, jiné, k jinému způsobu eh, spolupráce. Možná, že je to daleko globálnější přístup k věci, který se neomezuje pouze na tradiční severozápadní a evropská partnerství. To znamená, znamená, že tady v podstatě opravdu jde o to být stále jaksi eh, tím lídrem. Já v tuto chvíli vidím spoustu lidí, ne, spoustu nových partnerů, kteří se na nás obrací a chtějí, abychom i nadále hráli t, tu roli lídra, včetně tedy partnerů z Číny chci říci, že já zcela upřímně věřím v to, že to je něco, co my jsme velmi silně podporovali a ta, tu podporu pařížská dohoda má opravdu ze strany naprosté většiny globální společnosti. A to je také něco, co má co dočinění se stanovením ceny uhlí a uhlíku. A to je přesně to, co musíme udělat. My musíme být schopni to také vyčes, vyčíslit. To znamená, ne pouze se dívat na tu prvotní surovinu, ale na vlastně celý ten životní cyklus, na eh, uhlí a uhlík všude i v souvislosti samozřejmě s ETS. Myslím si, že tady ta konvergence mezi námi je na velmi vysoké úrovni. Myslím si, že na technické úrovni a legislativní úrovni jsme odvedli opravdu velký kus práce, ale to, co potřebujeme v tuto chvíli, je politická vůle. Politická vůle tak abychom tato politická vyjednávání co nejvíce posunuli vpřed. A já udělám všechno pro to, aby ta vyjednávání i na úrovni světových lídrů i nadále pokračovala. To znamená, že dříve než kdy předtím potřebujeme ukázat všem našim občanům a také biznesu, jak je ETS a pařížská dohoda eh, důležit, jim, jak jsou důležité. Ono to nebude jednoduché, nebude, to je jasné. Eh, nejsem si úplně jistý, eh, zdali by hraniční, nějaké strany, hraniční, nějaká hraniční opatření byla smysluplná. Nejsem si opravdu jistá, myslím si, nejsem si jistý, myslím si, že to opravdu nepotřebujeme. No, ani nevím, zda by to bylo nějakým způsobem proveditelné. To je minimálně to, co slyším od dalších zúčastněných partnerů a ani jsem neslyšel, že by se některá země či stát vyjádřili eh, v tomto smyslu. Myslím si, že ta silná stránka ETS vlastně spočívá v harmonizování mnoha pravidel na, napříč eh, všemi státy. Ve chvíli, kdy budete snažit se tady nastavovat nějaká eh, opatření a pravidla na hranicích, tak byste celý ten systém oslamili. Já jsem tady opravdu velmi optimistický. Myslím si také, že pan Lavia eh, položil velmi dobrou otázku, co to všechno znamená vlastně pro práci Evropské komise. Já si myslím, že to je zcela jasný signál toho, aby Evropská komise vysílala opravdu co nejjasnější eh, signály. To znamená, že tady jde v podstatě o to, aby se to opravdu odráželo ve v programu naší práce a to napříč všemi oblastmi. Chápu, že je to také velmi úzce propojené také s investicemi. Minulý týden v Bruselu proběhla, se konala konference. Před třemi, čtyřmi týdny jsem byl v New Yorku, kde jsem hovořil se zástupci soukromého sektoru s nimi jsem hovořil na to téma a chci říci, že ten soukromý sektor je připraven, chce investovat, ale chce po nás také právní jistotu a to dlouhodobou právní jistotu. A to je přesně jak si ten zásadní klíčový požadavek, který slyším ze strany zástupců soukromého sektoru. To znamená, oni říkají, dejte nám, dejte nám právní jistotu do roku 2030. To je přesně to, co jsem se odnesl ze všech eh, konferencí. V podstatě těch, ten horizont 2020 je příliš krátká doba. To znamená, že soukromý sektor chce právní jistotu do roku 2020. 2030. Takže 2030 to je něco opravdu konzistentního a smysluplného. Je to také zcela v souladu s našimi závazky i v souvislosti s cíly udržitelného rozvoje. Pokud zajistíme tuto koherentnost, tu, tu, tento soulad vlastně mezi naší prací a tím, co vysíláme do světa, tak v podstatě vytvoříme novou eh, sílu, nové synergie. Stejně tak, jako když jsme přišli vlastně jak jsme přicházeli s, s jinými e, iniciativami. Za, na začátku mnohých iniciativ se lidé stěžují, že je to příliš e, drahé, že ty standardy, které to nastavuje, je, e, jsou daleko vyšší, ale poté za nějakou dobu prostě přijdete na to, že vlastně všichni chtějí tyto vyšší standardy. A já jsem si jistý, že ty standardy, které nastavíme my, budou za chvíli také standard dohody, eh, které se budou respektovat na celém světě. A přesně to také platí i pro investice. To znamená, že tady potřebujeme více bezpečí a stability a jistoty. Co se týče toho Maltese, eh, to znamená toho fóra, jak si pro různé zúčastněné strany, multi-stakeholder forum, tak tady vlastně největší otázkou je, jak v podstatě reagovat nebo interagovat s lidmi se kterými spolupracujeme, protože většinou jsou to zástupci místních a regionálních eh, úřadů. Eh, velmi často jsou to v podstatě lidé, kteří velmi úzce spolupracují s výborem regionu a vlastně členové výboru regionu jsou těmi, kteří jsou v podstatě také velmi úzce propojení na tyto lidi na místě. To znamená, že tady v podstatě jde o to rozšířit trošičku více to pole působnosti, či řekněme eh, to těžiště aktérů. Výbor eh, regionu také velmi dobře eh, rozumí tomu, jak, tomu, jak v podstatě to, co, to, o čem tady hovoříme, bylo opravdu součástí každodenního života, života lidí institu. To znamená, aby to nebyla pouze bruselská bublina. I výbor pro management se bude zabývat různými aktivitami, o kterých bude rozhodovat tato multi-stakeholder platform. A já se na to opravdu velmi těším. Opravdu to nebude jednoduché nastavit to, ale tolik, tolik lidí chce být součástí této platformy, že si myslím, že by to mohlo být opravdu velmi dobré opatření. Chápu, co říkal pan Florence a pan Farmer. To je přesně to, co jsem eh, říkal, když jsem odpovídal na jednu otázku eh, v tom prvním bloku, ale řeknu to ještě jednou nedosáhneme těch výsledků, kterých chceme dosáhnout, aniž bychom spolupracovali se zemědělci nebo a, a, pokud bychom chtěli pracovat proti nim. My prostě potřebujeme být s nimi na stejné lodi. A proto také budeme potřebovat spoustu nových technologií, pro to, abychom zemědělce přiměli nebo přesvědčili o tom, že je dobré být s námi na té jedné lodi. Hlavně tam, kde jde o v podstatě environmentální opatření, hlavně tedy v těch státech také, eh, kde v podstatě ty eh, zemědělské podniky jsou opravdu velmi malé, tam, kde je to opravdu velmi těžké vybalancovat. A pan Frehogen vlastně se snaží to hodně podporovat, to znamená, že tady nám potřebujeme nové technologie, potřebujeme více pozorování eh, z výšky, interoperabilita, která tady musí také eh, fungovat. A když v podstatě mluvíte se mladými zemědělci, tak mají úplně stejnou, eh, stejný názor. To znamená, že oni říkají, že tady to prostě musí být v souladu s těmi novými environmentálními pravidly. Takže já tady mám opravdu dobrý pocit, jsem optimista. Ono to taky trošičku v podstatě rozbije ta, a, ty stereotypy a rutiny z minulosti. Takže to je rozhodní. to jsou různé výchozí body. Co se týče o ruhuské umluvy, hovořila o tom paní Hemste, tak tady se nacházíme v podstatě v situaci, kdy eh, vyladujeme naše stanovisko. Teď pouze, jak si chci z obezřetnosti říci, tak abychom si nevykládali špatně tu právní situaci. Evropská unie vždy říkala, že prostřednictvím přijetí Orhuské úmluvy a závěry o ruské úmluvy musí být v souladu s právním řádem Evropské unie, protože ruská úmluva nemůže přijímat něco nebo nemůže vymýšlet něco, co by bylo v rozporu s naším eh, právem. Takže tady je to poměrně složité z právního hlediska, ale rozhodně se na to brzy podíváme. Ano, bylo už řečeno, že je tady v podstatě několik otázek, které musí být eh, vyřešeny, takže to je přesně to, kam se chceme dostat, na čem pracujeme a snažíme se tady zamýšlet v podstatě nad tím, jak nejlépe vyložit, jasně vyložit tu eh, tuto umluvu. Tak a teď jsem si myslela, že budu hovořit k eh, LULU CF, ale ne, vrátím se k GMO, to znamená geneticky modifikované eh, organismy. Vy jste se mě ptal na můj osobní názor, ale já tady s tím mám poměrně dost eh, osobní zkušenosti z eh, různých úhlů pohledu. Já jsem byl také ministrem a hovořili jsme o tom na radě. Tak já v podstatě tehdy jako ministr stejně jako moji kolegové. Ono to tehdy bylo opravdu zvláštní, protože v podstatě všichni měli pocit tehdy, že se musíme ubírat jedním eh, směrem. Ale s ohledem na komitologii a komise byla v té době úplně ve stejné situaci. My jsme ji jednoduše neměli na vybranou, protože v rámci komitologie v podstatě jsme museli jednat tak, jak jsme jednali. A ono to bylo opravdu extrémně neuspokojivé pro všechny. Eh, veřejnost tomu nerozuměla a zároveň v podstatě Eh, členské státy měly tehdy tu tendenci říci, aha, eh, my jsme se to snažili zastavit, ale tady komise a přesně to se týká tedy glyfosátů a geneticky modifikovaných organismů. Jean-Claude Juncker eh, je v tuto chvíli opravdu poměrně iritovaný, protože tady v tuto chvíli se vede nějaká politická debata. Politická debata byl určený nějaký politický směr a Evropská komise jedná na základě pravidel komitologie, což vede jaksi k tomu, že členské státy v podstatě dávají od všeho ruce pryč a říkají, ne, ne, ne, za to my nemůžeme. Za to všechno může Evropská komise. A to je přesně to, co se musí změnit. My si myslíme, že tady v podstatě ti daní aktéři musí zcela jasně přebírat zodpovědnost za své činy, takže to je můj osobní názor. Já si myslím, že tady ta jediná referenční hodnota, kterou které se musíme, eh, které se musíme držet, chceme-li tedy i nadále nějakým způsobem přijímat nějaké regule, tak je samozřejmě věda. To znamená, my potřebujeme, my potřebujeme vědecké poznatky. A pokud my se v podstatě rozhodneme, že přijímáme eh, rozhodnutí o jaksi věcech, které jsou vědecky podložitelné, no tak v podstatě tato, ta, tyto vědecké poznatky jsou prostě jediným tím, na, z čeho můžeme vycházet. A co se týče využívání půdy a lesnictví, tak já jsem si úplně nebyl vědom toho, že v podstatě dochází k tomu, co vy jste říkali s dřevem. Tak v podstatě to byl přesně jeden z těch momentů, kdy jsme mohli opravdu zcela zásadně změnit ten náš postoj a přístup k věcem. Já si myslím, že v posledních 15 letech se v podstatě eh, daleko více, se, se využilo daleko více betonu než za posledních 3-4 eh, tisíce let. To znamená, že ve chvíli, kdy my něco stavíme, tak nesmíme zapomínat na to, že také musíme zajistit recyklovatelnost eh, budov, které jsou postaveny pouze na nějakou kratší dobu. A teď já chci říci, že naprosto nepochybuji o tom, že eh, lesnictví a půda budou hrát celá zásadní a klíčovou roli v budoucnosti. A to je přesně také součástí strategie pro biodiverzitu. Ve chvíli, kdy vy ze lesnictví uděláte něco, co má pouze jednu dimenzitu, to, no tak to je jasné, že dimenzi, pardon, tak to je jasné, že prostě bude eh, komplikované. A to je přesně ten eh, to co jsem chtěl říct. Paní předsedkyně, doufám, že jsem opravdu odpověděl na všechny otázky, které mi byly položeny. Opravdu jsem se snažil, udělal jsem vše, co bylo v mých eh, silách. Pokud jsem někomu neodpověděl dostatečně, tak prosím, obraťte se ještě na mě písemně a já se vám pokusím předložit všechny informace písemně a děkuji vám, děkuji vám velmi mnoho za tuto příležitost. Děkuji vám, pane místo předsedo. Chtěl bych řek, že, chtěla bych říct, že očekáváme, že komise bude hrát vůči postavení v tom, jak se přistupuje k vědeckým důkazům. My bychom rádi, abychom se dozvěděli, zda komise vedla nějaké diskuse o eventuální změně pracovních metod v rámci EKA jak to je s jednotlivými členskými státy, zda mají své vlastní expertní studie, protože to bychom měli sledovat. Ale to je zřejmě téma pro jinou dobu. Ještě jednou vám děkuji za to, že jste se věnoval těm osobním věcem, otázkám uhlí, uhlíku a tak dále. Děkuji vám za to, že jste dneska přišel. Přejeme vám hodně štěstí. Děkuji. Milí kolegové, tím se dostáváme ke konci dnešní schůze. Dovolte, abych vám pouze připomněla eh, přítomnost prezidentky Maršalových ostrovů ve středu a naše práz... příští schůze bude 21. června. Děkuji a přeji vám hezký večer.